Milé kolegyně a kolegové, prosím vás, posaďte se, připojte se se, připoutejte se, budeme startovat. Já mám dnes tu čest, že vám mohu předsedat. Uh, Díky bohu je to ten nejstarší, který je tady ve výboru. Těší mě opravdu, že mohu dnešní schůzi řídit a hned můžeme začít s naším pořadem jednání. Vítám zpravodaje z výboru pro rozpočet, pana Giovanniho Lavia na, a našeho zpravodaje, pana Bytikofera, kterému uděluji slovo. Prosím, pane Bytikofere, jde o rozpočet 2013. Děkuji, pane předsedo. Eh, stanovisko, které já navrhuji výboru, a kde bych chtěl vyzvat hlavního zpravodaje výboru pro rozpočet, aby eh, nás podpořil. Tak, eh, toto stanovisko navazuje na linii které jsme se drželi ve výboru v posledních letech, eh, co se týče našich rozpočtových priorit. Number one. Za prvé, číslo jedna. Měli bychom jasně deklarovat, že evropský rozpočet by měl významně přispět k oživení udržitelného růstu a měl by řešit hlavní problémy, jako například <clears throat> nedostatek zdrojů a tak dále. Číslo dvě. Evropský rozpočet eh, musí mít eh, synergetický, synergický efekt a je třeba ho optimálně využívat a zaměřovat se na ty oblasti, kde je evropská přidaná hodnota. Za třetí, Financování by mělo posílit i aplikaci strategie 2020. To podle mě je nejdůležitější bod. V minulosti jsme byli svědky Eh, takové absence systematického přístupu ze strany evropských institucí, co se týče realizace našich strategií. Ono má smysl sice mít krásnou, brilantní strategii, ale eh, když se do toho nevloží peníze, tak je k ničemu. Takže bychom měli eh, se chovat teď jinak vůči strategii 2020. Doufám, že financování, které se teď plánuje podle kapitoly 1a, je nesta, nedostačující pro aplikaci našich politik. To je tedy moje kritika, kterou bych rád, abyste podpořili. Číslo čtyři ty vlajkové programy jako Horizont 2020, COSME nebo CEF, tedy Connecting Europe Facility, ty by měly mít k dispozici dostatečné zdroje, abychom podpořili zelenou ekonomiku, což je základní motor budoucí konkurenceschopnosti. A konkrétně <clears throat> naše evropské politiky, které podporují malé střední podniky, si zaslouží pozornost našeho výboru a to především jde o investice do inovací a růstu, kde je velký potenciál v těchto podnicích. To sice není součást mého stanoviska, ale chtěl bych jasně zde deklarovat svůj pocit, že bychom měli přehodnotit stávající <clears throat> strukturu nebo nástěn programu COSME. Nejsem si jist, že Prostředky, které jsme vyčlenili na program COSME, jsou dostačující. A <clears throat> když si to já tedy propočtu a eh, co eh, tedy by mělo být určeno malým středním podnikům podle COSME a podle programu Horizon 2020, eh, dejme tomu 214 v, v, tedy v hodnotě peněz roku 2014, tak zjistíme, že tam ani nedojde k žádnému nárůstu přímých dotací pro malé střední podniky a vůbec to ani nebude na úrovni roku 2007. A to asi není dobrá politika, takže proto bych chtěl, abychom se zaměřili na eh, podporu zájmu malých středních podniků. Také bychom měli podpořit eh, i ty eh, pilotní eh, projekty, ty tedy obligace a podpořit kritéria EIB a ty bychom měli podporovat stejně jako finanční kritéria. Také chci i zdůraznit, že rok 2013 bude posledním rokem programovací období a takže Určitě je třeba se vyhnout eh, těm eh, částkám, které bychom vyčlenovali na stávající projekty teď v tomto období a já bych velice rád, <clears throat> abyste mě podpořili, abychom se postavili pro eh, ti přeskupení projektu prostředků z ITER. A to je tedy obsah mého stanoviska které vám navrhuji. A termín pro pozměňovací návrhy je čtvrtek tohoto týdne, tedy v poledne. Takže prosím, to vezměte v potaz. Děkuji, pane Bytikofere. Nyní má slovo pan Giovanni Lavia jakožto eh, zpravodaj příslušného výboru v rozpočtu. Děkuji, pane předsedo. Eh, rozpočtový proces eh, byl zahájen tím, že jsme odsouhlasili základní hlavní směry, což je vlastně první akt, mm, který jsme uskutečnili na plenárce. A samozřejmě <clears throat> zde jsme již i identifikovali základní prioritní témata, eh, a to jsou růst a samozřejmě i eh, hodně s tím eh, spojený eh, další termín, který zde jsme slyšeli, a to je zaměstnanost a <clears throat> tedy především zaměstnanost mladých lidí. A především, jak víte, v oblasti zaměstnanosti zde 85 nových pracovních míst eh, eh, mezi lety 2002-2010 a v Evropě, tak eh, ty mm, právě byly vytvořeny v malých středních podnicích a takže proto je třeba zcela podpořit je, mm, tyto malé střední podniky, aby mohly inovovat a konkurovat na trzích, na těch globalizujících se trzích. A jak bylo řečeno, rozpočet, na kterém teď pracujeme, je rozpočet na rok 2013, což je poslední rok finančních výhledů. Tedy vlastně eh, to znamená, ty hlavní eh, platby skončí, protože jsme na konci. Jsme na konci tedy, to znamená, všechny ty závazky skončí, i ty, které eh, jsme na sebe vzali v předchozích letech, takže je třeba je třeba, abychom <clears throat> mohli je uhradit. Určitě eh, víte, že pan komisař Levandovský <clears throat> jasně v rozpočtovém výboru řekl, že eh, na eh, mm, konci minulého roku zde byl velký požadavek Eh, tedy 16 miliard euro by mělo jít eh, na eh, platby a o to bylo požádáno až v posledním měsíci roku a komise nebyla schopna toto uhradit. Mohla uhradit pouze 5 miliard, takže 11 miliard, tedy vlastně to gro, se musí převést. Jde o rubriku 1a a 1b, mezi kterými se to bude převádět tedy jde o vědu, výzkum na straně jedné a potom politika soudržnosti a e, tyto e, e, platby tedy musely být převedeny do rozpočtu roku 2012, kde je velké riziko teď, že to si zaděláváme na velký problém v rozpočtu roku 2013, pokud členské státy v průběhu roku nebudou, nebudou schopny tedy přijmout adekvátní opravný rozpočet. Jak asi všichni víte, zítra dopoledne komise předloží návrh rozpočtu a <clears throat> chceme, aby komise byla ambiciozní, ale i realistická. V tom smyslu, že je třeba, abychom eh, eh, si eh, uvědomili, že je třeba, aby členské státy vyčlenili nezbytné částky, abychom ty programy mohli realizovat. Na druhé straně komise musí být ambiciozní, protože pokud chceme, skutečně to všichni chceme, aby abychom tedy již eh, eh, vyřešili krizi, tak musíme podporovat určité základní linie, eh, které se samozřejmě dotýkají i témat vašeho výboru. Jak <clears throat> asi vy samozřejmě teď mm, protože pracujete na vašem stanovisku, tak já jsem chtěl také vám zde sdělit i ty hlavní priority Eh, poněvadž se teď připravuje mandát na trialog a ten mandát já představím ve rozpočtovém výboru 10. května. Je evidentní, že eh, tady díky těmto kontaktům se snažím i získat názory specializovaných výborů. Především, než uzavřu, chci zdůraznit ještě dva aspekty. První aspekt, eh, ten <clears throat> se týká priorit. Eh, řada eh, našich výborů často eh, chtějí doplňovat různé tedy položky, respektive prostředky na různé položky, ale mm, komise mm, tedy i to přehodnotila ve smyslu negativních priorit, to znamená, že Někdy jsou zde programy, které nejsou užitečné, teď především v krizi a především teď v rámci naší kompletní strategie se jeví jako marginální či sekundární. A tedy pořád chtít více a více, to je těžké teď v době krize. Je třeba se chovat zodpovědně a zodpovědně eh, definovat eh, eh, a říci si, co není prioritou. A za druhé, pilotní projekty a příprava. Samozřejmě to vždycky byla priorita našeho parlamentu, pokud jde tedy o přípravné akce a prioritní pro, pilotní projekty, jak víte. Zde my máme již harmonogram. Harmonogram, který jsme rozeslali dotčeným výborům a my očekáváme, že příslušné výbory, na základě této prezentace pilotních projektů ještě předtím, než eh, eh, začne eh, tedy ten mm, konkrétní měsíc, tedy do 4. června, že nám předběžně řeknou, jaký je jejich názor k těmto pilotním projektům a samozřejmě pouze ty pilotní projekty, které budou realizovatelné a které budou pozměněny, tak jak chtěla Evropská komise, a tak, aby mohly být implementovány, tak pouze ty budou financovány, protože my si nemůžeme dovolit blokovat prostředky bez toho, aniž by potom ty prostředky byly reálně použity. A poslední téma, eh, které jste již nastínili, to bude téma eh, tvrdého střetu mezi parlamentem a eh, komisí. Eh, co se týče nového použití, hm, tak jak se to stanovilo eh, v dohodě eh, s komisí po dohadovacím řízení. To se týká tedy financování ITERu, kde se plánuje i zvýšení částek v rubrice na rozpočet 2012. Jde o 600 milionů euro, ale my jsme eh, přeskupili tedy ty prostředky v rámci mm, eh, eh, této rubriky 1, a kde jde o jiné použití nebo nové použití 360 milionů a já chápu, jaká je vaše priorita, tu nám mm, k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji panu Lavia za úvod a nyní má slovo stínový zpravodaj. Navrhoval bych asi 3-4 minuty. Pan Zautolkas, prosím, máte slovo. Eh, Gerbiamas pirmininkė. Děkuji, pane předsedo. Skutečně musíme souhlasit s obecným hodnocením zpravodaje. Další kolegové poznamenali také, že rok 2012 není běžným rokem. Nacházíme se v přechodném období. A nebudu zabíhat do podrobností, protože stanovisko zpravodaje je velmi podobné tomu, co jsme minulý rok projednávali. A obecně za to většina myšlenek je pro nás přijatelná a podpoříme je. Avšak měli bychom se tím ještě jednou zabývat, až návrh rozpočtu bude s konečnou platností předložen a návrh rozpočtu může mít za následek určité odlišnosti v našem stanovisku, které by neměly být podstatné. Domnívám se, že je tu prostor pro konsenzus a Evropský parlament má obvykle výrazné stanovisko při jednání s radou o návrhu rozpočtu. Také zvažujeme možnost, o které zatím nejsem přesvědčen, ale zvažujeme možnost, že bychom předložili určité úpravy rozpočtu. Děkuji za toto stanovisko. Další, paní Hercog, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poblahopřát panu Butikoferovi Chci také poděkovat stínovým zpravodajům za to, že pracovali ve schodě nejen letos, ale již v loňském a předloňském roce. A chci také poděkovat eh, komisi, protože komise, rozpočtový výbor sledovali záměry průmyslu, kdy v těžkých dobách je ještě důležitější se snažit o solidaritu a synergii mezi členskými státy, co se týče ekonomického růstu a programů, které jsou výsledkem práce v kapitole konkurenceschopnost 1a. A proto podporujeme zprávu pana Butikofra samozřejmě s určitými doplňky a já bych chtěla zde zmínit některé otázky, které bychom chtěli vyzdvihnout. Za prvé, synergetický potenciál rozpočtu EU, to je bod 2 pana Betikofra. Tady chceme podtrhnout, že bychom se neměli vzdát našeho požadavku na členské státy vzhledem ke krizi, by neměli zastavovat mezinárodní projekty a podobné položky, které jsou spolufinancovány Unii které by v opačném případě, hroz, kdyby hrozilo, že tedy takové projekty se stanou izolovanými akcemi. A solidarita s členskými státy v kapitole 1a a také mezi generacemi. Spolupracujeme s dlouhodobými výzvami Evropské unie a solidarita mezi generacemi je také důležitou otázkou, kterou chceme zmínit v této zprávě. Máme určitý problém s bodem 4 stanoviska pana Bytykofra. Prostě proto, že se netýká rozpočtu 2013, ale Kosme a CEF jsou nástroje dalšího víceletého finančního rámce, takže se netýkají rozpočtu na 2013 a my si nemyslíme, že je správné to uvádět na tomto místě a Takže to budeme chtít změnit a budeme si přát změnu zde. A skutečně podporujeme pilot, projektové bondy v pilotní fázi, v bod 6. A komise také uvedla, a stínový zpravodaj také to uvedl, že je velmi důležité, kdy v posledním roce programovacího období je nezbytné se zabývat eh, platbami a nejen závazky. Konečně, pokud je o projekt ITER, je třeba kvalifikovat to, co se stalo v minulém týdnu, protože ne všichni plně chápou, co proběhlo ze strany osob odpovědných za rozpočet. Jeden milion euro které byly převode, převedeny z kapitoly 1a, teoreticky přicházejí z kapitoly 1a, ale byly vloženy jako nástroje flexibility do kapitoly 1a. Takže to byla vlastně technická úprava rozpočtu. A je třeba vědět, že to nebyly prostředky z FP7. A objevilo se to v kapitole 1 v rámci rámcového programu 7. Takže to je třeba dobře chápat a je třeba to vědět. Další velká otázka je, jaký bude přístup k 360 milionům, odkud je vzít v roce 2013. A náš výbor je jednotný. Potřebujeme časté prostředky od rady. Potřebujeme časté peníze v rámci nástroje flexibility nebo jiného nástroje. A neměl by to být pouze rezervy z kapitoly 1a nebo z FP7, ale také z jiných kapitol. A nechceme, aby ITER dostal peníze z projektu v rámci rámci programu 7. Je třeba čelit výzvám a je třeba čelit důsledkům jejich rozhodnutí. A to je věc, kterou bychom měli rámci budoucího MFF znovu projednat. Ale tyto prostředky by měly být tedy z rezervy, z jiných tedy kapitol, ale nikoli z rezervy flexibility u FP7. Srdečně děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegovi Bytikoferovi velice srdečně za jeho vystoupení na adresu malých a středních podniků na jejich obranu. Samozřejmě díky dluhové krizi bude nutné, aby se někdy ty dluhy zaplatily. A při tom splácení druhů, na to se musí samozřejmě vypracovat vydělat peníze. To je v reálném hospodářství nutné. Zaměstnanci a zaměstnankyně v Evropě to budou uh, vyžadovat. Proto tedy, abych se dostal ke konci, takže rok 2013 musíme strvat na tom, aby komise tyto prostředky vyčerpala a musíme se na to soustředit především na mladé podniky i na podniky, které jsou činné v oblasti exportu a především na ženy. Já si myslím, že právě mladé podnikatelky v té době, kterou právě nyní zažíváme, jsou opravdu velice vhodné pro to, aby vedly a řídili a zakládali podniky a tady bychom se měli také pokusit najít vlastní rozpočtovou metodu, která která by odpovídala těmto představám. Já si myslím, že je obzvláště důležité, abychom měli eh, lépe vzdělané mladé podnikatelky a vzdělání pravidla lze nabít také v praxi. A proto si myslím, že tento program Erasmus pro mladé a pro všechny musí iniciovat také náš výbor ITRE. My máme v současné době celou řadu podnikatelek, které křižují Evropu, abychom tak řekli, mohli jsme je vyslat do různých odvětví. Já si myslím, že dramatické navýšení programu Eh, er- Erasmus je vhodné. Já si myslím, že je to ten starý princip, kdy se vandrovalo napříč Evropou a my si myslíme, že potřeba tento program podpořit právě v době hospodářské a finanční krize. Potřebujeme také dobře vzdělané novináře, proto tedy ten program pro mladé novináře je obzvláště důležitý. Především nová média mohou vytvářet mnohé nové možnosti pro zaměstnání a mohou silně podpořit demokracii. A proto bych se chtěl přimluvit za to, aby tento pilotní projekt byl odpovídajícím způsobem podpořen a rozšířen. Poslední bod, připojuji se k názoru své kolegyně, pokud jde o program ITER. Myslím si, že jsem také toho názoru, že to tedy nemělo by být součástí sedmého rámcového programu. My potřebujeme plné eh, vyplnění programu, musíme tyto iniciativy podpořit a výsledky budeme dodávat možná až v příštích 20 letech. Ne, jinak nemůžeme přispět k řešení krize a proto si myslím, že bychom v žádném případě neměli brát prostředky z tohoto rámcového programu. Musíme se soustředit na to, aby v sedmém rámcovém programu ta energie byla středem zájmu, energie, kterou vyrábíme v Evropě a musíme masivně podpořit toto odvětví. Proto tady ten sedmý rámcový program vlastně máme a já si myslím, že masivní podpora eh, v průmyslovém výboru, ale i v našem výboru bude na místě. Děkuji. Děkuji panu Rybikovi. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo, takže pan Bytykofr má teď šanci eh, pronést závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik připomínek a poznámek nejprve k tomu, co tady řekl pan Saudagas. My jsme společně už v loni přemýšleli o tom, na jakém místě by tento výbor měl uh, se odchýlit od návrhu komise a vy jste zmínil, že tento rok to bude opět součástí naší diskuzí. Já si myslím, že tomu tak bude. Za druhé, otázka paní Hercog, která se týkala bodu čtyři tohoto názoru. Bod čtyři se skládá ze dvou částí. V první části se ústřední role připisuje budoucímu programu pro eh, Kosme a vy jste se o tom zmínila, řekla jste, že to zatím ještě nebylo předmětem rozpočtu pro příští rok, ale ve druhé části tohoto bodu 4 je formulována zásada, která také hovoří o rozpočtu pro příští rok a je pro něj relevantní. Na to jsem chtěl pouze upozornit. A za třetí bych se chtěl ještě vyjádřit k bodu ITER. Podle mých informací Pan Levandovský předložil již návrhy, jak by těch 360 milionů eur, které chybí, mohlo být ufinancováno v rámci porad o rozpočtu navrhuje, aby to nebylo celých 360 milionů eur, ale dvě třetiny z toho, tedy 240 milionů, aby to bylo eh, financováno z výzkumu a ten zbytek eh, z toho programu ICT Research. A já si myslím, jestliže se to na to podíváme takto konkrétně, tak zřetelně uvidíme, jak je důležité, abychom my všichni společně jakožto výbor proti tomu vystoupili. Já si myslím, že by to bylo dokonce velice optimistické, pane Rubiku, jak jste říkal, možná, že ITER za 20 let přinese nějaké výsledky podle vyjádření výzkumníků samotných, komerční využití které by bylo pro hospodářský proces dáno a mohlo by k tomu přispět, tak nejprve si výsledky dokážeme představit za 50 let. To znamená, že teď ty prostředky z toho sedmého rámcového programu bychom měli soustředit na věci, které nás momentálně v podstatě nejvíc pálí, jak řekl pan Lavi, a jsou to ty eh, systémové body vytvářet eh, příležitosti pro zaměstnání a podobně. Já si myslím, že to bude výsledkem tvrdě vybojovaného koncensu. Pane Rybigu, pak jste ještě jednou poukázal na pilotní projekty a já bych se toho chtěl chopit, abych generálně připomněl, že pilotní projekt pokud tedy mají ještě kolegové nějakou představu o tomto projektu, tak by to mělo být předloženo do 30. května, aby se to mohlo podrobit proceduře, kterou zmínil pan a Tolik z mé strany děkuji. Děkuji panu Bytikoferovi a chci ještě jednou připomenout 26. duben poledne, to je lhůta pro pozměňovací návrhy. Děkuji panu Lavia za účast na naší schůzi a uzavírám tím náš bod číslo 10. Další bod našeho pořadu jednání je obchodní dohoda proti padělatelství, která se stručně označuje jako akta. Spravodajka je naše kolegyně paní Andersdotter. Vítám ji a uděluji jí slovo. Prosím, máte slovo. Ehm, Děkuji za udělení slova. Nejdříve chci poděkovat eh, předsedovi, že umožnil tuto rozpravu v našem výboru. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. A víte, že smlouva akta vyvolala širokou diskusi mezi občany a také uvnitř Unie, pokud jde o budoucnost internetu. A my, jakožto Evropský parlament, máme zvláštní odpovědnost. Zejména vzhledem k rozpravě, která byla zahájena mezi našimi spolupčany. Myslím, kolegové, že bychom se měli zabývat politickými a ekonomickými důsledky této dohody proti padělatelství. Na výbor ITRE se seznámil se stanovisky jednotlivých eh, odvětví. Jaký dopad bude mít tato dohoda na budoucnost Evropy? Na jedné straně jsme zmínili obchodování s padělaným zbožím, na druhé straně řada subjektů se zmínila o budoucnosti evropských eh, průmyslových oborů a zmínili své znepokojení Jaký dopad by mohla mít tato dohoda pro telekomunikační odvětví a pro malé a střední podniky, pro veškerou digitální ekonomiku? Hovořili jsme o potenciálu této dohody pro vnitřní trh. Vzali jsme postoj k neutralitě internetu a také jsme hovořili o otevřeném trhu na internetu, kde existují překážky, které by měly být co nejmenší pro vstup na internet. Přístup na internet by pro občany a malé a střední podniky měl být co nejsnazší, to byla vždy naše zásada. A to stanovisko, které zmínil jednotlivé subjekty, bylo, že dohoda akta by mohla jít proti neutralitě internetu. Mohla by bránit otvírání se trhu a internetu. A konzultované subjekty vyjádřily své obavy týkající se rovnováhy mezi ochranou práv duševního vlastnictví a inovacemi a přístupem k internetu. Zdůraznili tuto nerovnováhu. V tomto stanovisku právě uvádím, že se domnívám osobně, že náš výbor musí požadovat, aby tato dohoda byla uzavřena, ale nikoli takto. My už jsme to uvedli. Na vnitřním trhu Evropské unie nemáme dostatek eh, znalostí o sběru informací. Máme mnoho rozporných názorů o dopadu padělatelství a jaký dopad to bude mít na digitální ekonomiku. Tedy než cokoliv podepíšeme, potřebujeme mít jistotu, jak právní, tak faktickou. Než přistoupíme k závěrům, které mohou ohrozit digitální trh. V řadě mezinárodních organizací již nyní, například na úrovni G8 a dalších, jsme začali zdůrazňovat aby tato dohoda a legislativa byly přizpůsobeny, aby brali v úvahu nehmotná práva. A dohoda akta to nečiní, je to univerzální nástroj. Je to jednotný model pro všechny subjekty na internetu. A to by mohlo být velmi málo produktivní. Když se podíváme na různorodost subjektů na internetovém trhu. Takže vyvstává riziko, kdybychom schválili dohodu, která by nebyla ve skutečnosti uspůsobena pro všechny možné situace, které mohou nastat. A to by mohlo být velmi nebezpečné. Domnívám se, že náš výbor pro průmysl a naše instituce, instituce demokraticky zvolených poslanců by měla vyvolat iniciativu nové diskuse o nehmotných právech a o vstupu na digitální trh a měla by se vyslovit k novému evropskému postoji k dohodě akta. A věřím, že náš výbor mě v tomto přístupu podpoří a že všichni dohromady budeme pokračovat v této rozprávě do budoucnosti. A snad vznikne nová dohoda, která bude lépe odrážet potenciál digitálního trhu. Děkuji. Ja, vielen Dank, Frau Anders. Děkuji paní Andersdotter. A nyní mají slovo stínoví zpravodajové. Paní Castillo zastupuje pana Kaspáryho, prosím. Presidente, viene eh, sabido Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Já eh, nejsem stínovou zpravodajkou, to je pan Kaspary, který ale z různých důvodů zde nemůže být. A já tedy jsem takovou mluvčí za frakci a mm, vyjádřím svůj názor. Domnívám se, že tady máme určitou jasnou premisu, na kterou nesmíme zapomenout. A to pokud chceme garantovat práva duševního vlastnictví a e, chceme zajistit růst a tvorbu a zaměstnanost tedy, tak e, to <clears throat> je něco, co musíme ochránit. Pokud ne, budeme uznávat e, práva duševního vlastnictví, to je základní premisa pro inovace a pro další činnost, jakoukoliv činnost, kdy konkrétní osoby nebo skupiny jsou schopny tvořit <clears throat> a pokud tedy to nebude ochráněno Eh, tak vlastně tím zlikvidujeme možnosti eh, prosperující společnosti založené na znalostech, na inovacích a vlastně tím zlikvidujeme i všechny možnosti hobitu naší společnosti, takže tvorbu pracovních míst a tak dále. A s tím všichni souhlasíme určitě. Ale jedna věc je eh, dohodnout se na tom ale druhá věc je, aby se to efektivně uplatňovalo. O co jde v smlouvě akta? Akta je obchodní dohodou, jak řekla paní zpravodajka. Já jí děkuji za upřímnou snahu <clears throat> se na to podívat i z pozitivní perspektivy, ale já si myslím, že eh, taková je to perspektiva, která eh, tedy není eh, všemi akceptována. Akta vlastně ale po, přece je pouze mechanismus, společného mezinárodního úsilí nastolit lepší standard ochrany práv duševního vlastnictví. Akta není proti právům osob, individuálním právům, eh, protože akta <clears throat> má eh, různá ustanovení, která nejsou propojena s internetem. S internetem nejde o téma individuálních práv eh, přístupu k internetu veškeré záruky bezpečnosti, soukromí, eh, to tam je. Nesmíme zapomenout na to, že akta eh, se nedotýká eh, předpisů o autorských práv v členských státech. Ne, nebude se tím měnit legislativa. A <clears throat> právní služba tohoto parlamentu několikrát i nedávno nám zopakovala, že tady <clears throat> akta není nikterak v rozporu eh, s aky eh, kominotérem, eh, s našimi evropskými předpisy na ochranu základních práv. A proto si myslím, že akta je nutná. Je to nutná dohoda, je to nutný mechanismus, protože pořád ještě tady je třeba ale si osvětlit určité aspekty. Eh, pokud toto by měl být závěr eh, výboru INTA, tak já bych ráda, abychom si to některak osvětlili a abychom jasně řekli, deklarovali, akta má, eh, akta vlastně se začala vyjednávat v roce 2008, to se bylo zpravodajkou, a jsme již přece v roce 2012. Pokud bychom to pořád odkládali, odkládali dokola, a <clears throat> přece eh, <clears throat> mezi rokem 2009-2010, eh, tak mm, ty útoky na práva duševního vlastnictví a vůbec e, ztráta zisku z tohoto titulu se zdvojnásobilo 40, e, 40 e, tisíc až 80 tisíc tedy trestných činů, což jsou miliony, miliony eur na ztrátách, takže je to velice naléhavé. A já si myslím, že tady máme už termín jasný pro pozměňovací návrhy. Moje frakce, moje frakce je proti zamítnutí dohody akta nezávisle eh, eh, na tom, co si myslí výbor a že je nutné zde eh, souhlasíme s tím, že je třeba potom ještě komise, aby nám osvětlila a další tedy signatáři, aby nám osvětlili určité aspekty, ale v každém případě je třeba, abychom postupovali rychle. Je pravda, že blahobyt naší společnosti si to vyžaduje. Nemůžeme to odkládat a Evropská unie musí mít v ruce všechny nástroje, aby ochránila inovaci a znalosti, protože to musí být základ eh, pro vyřešení eh, této hluboké krize. Děkuji za Paní Katrin Trautmann zastupuje frakci SAD. Chci připomenout, že máme trošku spoždění. Já jsem známý tím, že se přísně dívám na pořad jednání, tak prosím, dodržte eh, dobu tři minuty plus minus. Budu velice rád. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem eh, Francesca de Angelis, který nemohl být dnes přítomen a předám tedy sdělení, které bylo určeno pro náš výbor. Akta by zmr- zmrazila možnost práva, do, práva duševního vlastnictví a představoval by krok zpět ve zprávě parlamentu o směrnici před 2 z roku 2006. Navíc litujeme nedostatku transparentnosti při jednání a vágní definice pojmů v dohodě skutečně zpráva Zingarety o iPadu 2 zaváděla definici obchodního rozsahu, která zdůrazňuje pohrušení na domácí půdě na jedné straně a odlišovala kartely, na, které by dosahovaly zvýhodnění v široké míře akta by zasáhla všechny bez ohledu na právní subjektivitu, motivaci a velikost. Jinými slovy, to, co zdůraznila zpráva Zingarety a kde získala širokou parlamentní většinu v roce 2006, je, kdy dochází k jednotlivému porušení práv duševního vlastnictví, které není srovnatelné se systematickému porušování sledovanému společnostmi offshore, které vydělávají, získávají obchodní výhody. A to je nyní tedy vypuštěno v ustanoveních akty. Skupina SAD se rozhodla podpořit návrh zpravodajky EP odmítnout aktu a postoupit tuto záležitost Evropskému soudnímu dvoru. A naším cílem je plně podpořit zamítnutí akty a domníváme se, že se tak může stát v první řadě zajištěním toho, že nedojde k prodlevě v postupu, který ve vedoucím výboru INTA probíhá. A proto připravíme stanovisko v první polovině května. Kromě toho jsme přesvědčeni, že návrh stanoviska paní Andersletter je vyvážený a je to v souladu s našimi poznámkami a budeme pokračovat v práci na této otázce s naší zpravodajkou. Děkuji. Děkuji. Takže máme tady seznam řečníků, pan Gierek, pan Usko, pan Rubik a tak dále já chci navrhnout, abychom uzavřeli seznam přihlášených do diskuze a abychom se vyjadřovali stručně. Je to sice velice namáhavé a napínavé téma, ale jsme pod časovým tlakem. Takže prosím, Direk. Šipko i krutko. E, porozumění akta to jsou tři... Budu hovořit stručně. Dohoda akta se týká tří důležitých otázek. Obchodních práv, zde hovoříme o obchodní značce, o článku 27 práv uživatelů internetu a autorského práva. Finančně využívat své dílo. U druhé a třetí otázky nevidím žádný problém, avšak článek 27 dává, vyvolává vážné pochybnosti, zejména odstavce 1 až 8 a zejména tedy odstavec 4. To se týká identifikace uživatele, který porušuje práva duševního vlastnictví. A týká se také ochrany osobních údajů. Odstavec 6 zmiňuje zařízení, které je používáno k obcházení ochrany. V roce 2005 Evropský parlament zamítnul zprávu právního výboru týkající se některých eh, vynálezů, které používají počítačové programy, což znamená, že, počítač, že programa vybavení nepodléhá patentům, patentové ochraně. A tudíž programátor, který koncipuje nový program pro neevropskou společnost, tomu není možné zabránit. A podstavec 6 to konkrétně zamítá, zapovídá. Tedy to by bylo v rozporu se zásadou inovací, například u softwaru. Pokud není definován autor, tak autorská práva náleží tomu, kdo sestavil software. A proto má zpravodajka pravdu, když hovoří o ekonomických a obchodních otázkách. Význam inovací a pokroku by měl být zdůrazněn, protože akta jde proti inovacím, zejména v oblasti informačních technologií. Další, prosím. Herr talman, eh, eh, fru Trautmann har redan redogjort för... Děkuji. Paní Trautmann se už vyjádřila jménem socialistů. My zamítáme dohodu akta z několika důvodů. Jak vznikla tato dohoda? bez transparentnosti, bez účasti. A navíc tato dohoda se nedotýká velkých zemí, které odmítají její podpis. A kromě toho je problematický obsah dohody. Když se dívám na tuto dohodu a slyším, že máme vytvářet pracovní místa a růst, tak to k tomu příliš nepřispívá. A proto říkáme ne této dohodě. Amelie Dottir velmi kvalitně zpracovala stanovisko a také jej dokázala dobře obhájit. Neil Martin ani do Tempore neřekl nic jiného. Ta dohoda je velmi špatná. Velmi špatná a myslím, že bychom ji zde v této podobě neměli přijímat a proto ji musíme odmítnout. Nová informační společnost, digitální společnost, znamená, že osobní údaje mohou být využity a zpráva nezaručuje tuto důvěrnost. Děkuji, kolega Rubik. Jo, danke. Děkuji, paní předsedkyně. Chci děko- poděkovat paní kolegyni Amelie Andersdotter, protože smlouva akta je globální záležitost. Musíme se podívat na to, jak Evropa a především kulturní průmysl v Evropě se může mezinárodně vymezit. A samozřejmě tady narážíme na celou řadu problémů, na které musíme nalézat odpověď. Právní služba parlamentu také konstatovala, že akta v současné době nemění nic na legislativě, která platí v Evropě a proto tedy diskuze je obzvláště důležitá. Samozřejmě máme tady také velké protiklady v oblasti zájmu. Na jedné straně máme všechny umělce, zábavní průmysl, eh, potom také propojení. Content je vytvářen vlastně za velké námahy a to všechno se musí vyplatit. A otázka je, kdo za to má zaplatit, za to propojenost. Na druhé straně tady máme také eh, velký reklamní průmysl, především především v oblasti eh, internetu. Na burzách máme obrovské koncerny, které eh, vlastně generují veliké zisky, často neplatí za content nic a proto tedy je tady velký protiklad zájmů. Kdo by měl tyto náklady nést? A kolega Gierek tady také řekl, že tady ještě existuje software, který se také musí dále vyvíjet a všechny mezinárodní možnosti teprve díky tomuto softwaru jsou otevřeny. A k tomu ještě přistupuje infrastruktura v oblasti telekomunikací. Kdo zaplatí za všechna ta vedení, která jsou tímto způsobem využívána? A pak tady dochází k opravdu tvrdým sporům a rozporům, což což eh, vlastně eh, je na úkor spotřebitelů. Já si myslím, že bychom neměli upadnout do té pasti, že bychom dali spotřebitele do středu zájmu. Tady se jedná o skutečné ekonomické rozpory, kdo zaplatí za duševní vlastnictví, jak to potom bude generováno. A já eh, tady vyzývám dotčený průmysl, aby nabídl alternativy, aby se dohodli především mezi sebou, aby to nepřesunovali na zákonodárce a nečekali na příslušný vývoj. Pokud jde o akta, tak si myslím, je to dobrý základ, abychom naši evropskou průmysl, eh, kulturu a práva hájili a také, aby ostatní se drželi těch pravidel, která v Evropě platí. Já si myslím, že je velice důležité vést seriózní debatu tady v parlamentu, zamyslet se nad alternativami, s komisí probrat sporné body a abychom především s mezinárodní výborem pro obchod zůstali v kontaktu a vypracovali rozumné řešení. Já si myslím, že je to možné v krátké lhůtě zrealizovat. Děkuji. Grazie, kolega Royal. Děkuji, kolega Royal. Eh, na klapce. Möchte nur... Několik myšlenek. Téma je velice komplikované. Za prvé, mě irituje, a to velice, že tato dohoda akta má jí opravdu dlouhou historii. I zde v parlamentu jsme to kritizovali, pak se to opravilo a pak jsme my jako parlament řekli, takže teď by to mělo být v pořádku. A teď zase máme potíže s tím, že o nějakou dobu později řekneme, že to všechno vůbec už neplatí, i když tehdy jsme tento názor zastávali. Takže to byla první otázka, kterou jsem si kladl. Druhá otázka, když hovoříte s lidmi, kteří vytvářejí duši duševní vlastnictví a nabízejí ho také umělci, hudebníci a když potom vyprávějí a říkají, jak jsme přišli na nápad eh, veřejně eh, debatovat o těchto hodnotách, které by se nezajišťovaly. Jak to, že měníme svůj názor? Pak mě to velice zneklidňuje a přemýšlím o tom a jsem si jist, že jsou to otázky, o kterých musíme přemýšlet, musíme o tom také veřejně veřejně komunikovat. Samozřejmě, že to vede k obrovským demonstracím, především mezi mladými lidmi, kteří se cítí eh, být oběťmi a říkají vůči smlouvě akta ne. Pokud jsou tady ještě některé otázky, které je třeba vyjasnit, tak musíme vyjasnit jednotlivé otázky, ale zásadu bychom neměli generálně spochybňovat. Já si myslím, že bychom měli hledat místa eh, pro korektury a dojít k těmto opravám, musíme přesně poukázat na to, co je třeba opravit a kde nejsou žádné korektory nutné. Já si myslím, že by to mělo platit v Evropě to, co platí už pro mezinárodní obchod. Já jsem nepochopil zcela poslední otázku, proč to, co jsme doposud považovali za správné, spochybňujeme. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolegyně. Děkuji. Tato diskuze v posledních měsících podle mého soudu je spíše ideologickou diskuzí, proto jsem ráda, že dnes jdeme více k věci. Kolegové Royal a Rubik to velice dobře odargumentovali a já s nimi souhlasím. Omlouvám se, ale my jsme si nepoložili správné otázky. Co potřebujeme my v Evropě? Evropská společnost eh, musí chránit svá práva. My jsme společností, která eh, je tvůrčí, která inovuje a proto, ale na druhé straně musíme i ochránit spotřebitele služby a zboží, které si kupujeme, tak musí být opatřeno správnými etiketami a také i musíme eh, motivovat eh, k inovacím a musíme chránit lidská práva. Musíme i chránit svobody při používání internetu. Internet <clears throat> se musí používat svobodně, bez kontrol nad uživateli. Akta splně určité cíle, s tím souhlasím, ale demonstrace, ke kterým dochází v celé Evropě, včetně Slovenska, nám ukazují, že lidé se bojí eh, říci pozitivní věci na adresu akta, i když tam jsou pozitivní věci, ano. A teď je otázka, co my s tím uděláme, když tolik lidí je a demonstruje proti akta ti, kteří demonstrují proti akta, tak chtějí zrušit akta okamžitě. Já s tím nesouhlasím, já si myslím, že to je špatné. Další věc je, že potřebujeme i mít eh, nějaké vědecké stanovisko od nezávislého orgánu a Evropský soudní dvůr by to mohl poskytnout. <clears throat> Lituji, že Evropský parlament zamítl tuto možnost. Lituji, že se neobrátíme na Evropský soudní dvůr, aby se k tomuto vyjádřil. Myslím si, že bychom měli opět prostudovat smlouvu akta, zúraznit pozitivní věci a hovořit o negativních aspektech. Opět ještě jednou. Článek 27 není jediným důležitým článkem. Mám otázku. Je zde nějaká možnost opět eh, otevřít jednání o článku 27, abychom našli řešení přijatelné i pro veřejnost. Děkuji. Paní předsedající, děkuji. Gracias, Děkuji, paní předsedkyně. I já chci eh, eh, poděkovat mm, poděkovat tedy Amélii za eh, mm, to, že pojala takto toto velice ošehavé téma. Tady eh, jsme slyšeli, že je třeba přijmout rychlé řešení, ale já si myslím, že eh, rychlé řešení nemusí být dobré řešení, to je třeba si uvědomit a v tomto smyslu zpráva cigarety. Já myslím, že ta jde dobrým směrem. Akta, tak jak teď zní, není dobrým řešením podle mě. Inovace, samozřejmě to musí být hlavní linie, která nás musí vést k řešení, které bude dobré pro průmysl, pro umělce, pro uživatele. A závěrem, <clears throat> ráda bych, abychom se vyhnuli tomu, že když si klademe otázky o akta, tak eh, eh, buď to pojmeme ve prospěch umělců, tvůrců, anebo proti nim ne. Jsou tvůrci, kteří jsou pro akta a jsou tvůrci, kteří jsou proti akta. Je průmysl, který je pro a který je i proti. Takže ono to je daleko komplikovanější. A teď eh, v souvislosti s tím, co jsme teď slyšeli. Ano, už proběhlo hodně doby, hodně času a my bychom se měli mm, pokusit to nějak korigovat. Ale problém v tohoto parlamentu je, že to nešlo. My e, nemůžeme nic korigovat, po nás se chce jenom si ano nebo ne. To je třeba si uvědomit. A to je problém, o kterém hovoříme již takovou dobu. Právě e, je, e, vyplývá z toho, že se můžeme pouze vyjádřit ano nebo ne. Děkuji, kolega Hotmark. Thank you very much. Um. Děkuji mnohokrát. Děkuji zpravodajce. Myslím, že je důležité zajistit eh, práva a svobodu na internetu a ochranu osobních údajů. Musím říct, že, že bychom to neměli ani vyvažovat něčím jiným, protože to je věc zásadního významu. A jsem trošku vždy zaskočen, když obhajoba práv duševního vlastnictví jsou považována za rozporná se svobodou internetu, protože to obvykle neříkáme o právech vlastnictví či právech duševního vlastnictví. V našem výboru často zdůrazňujeme význam konzistentního eh, systému zajištění a ochrany práv vlastnictví, vlastnických práv. Týká se to patentů, týká se to také zdokonalení vnitřního trhu, v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví. Obvykle toto nepovažujeme za rozpor s, se svobodou informací ani u dalších médií. A v tomto smyslu se internet neliší od jiných médií. Buď existuje ochrana duševních práv, nebo ne. A je třeba ji přizpůsobit nové době a novým technologiím, které máme. Ale na základě tohoto východiska chci také říci, že závěry právní služby a další právní stanoviska ukazují, že tu není nic nekonzistentního s legislativou EU a ani nic moc nového v aktě. A někdy se možná honíme za, za přeludem, protože akta, jakoby akta znamená některé obtížné skutečnosti, ale já jsem nějaké důkazy toho nezaznamenal. A velmi vzácně to slyším a ani tady jsem to neslyšel. Nikde neslyším, že toto skutečně představuje určité porušení práv duševního vlastnictví. Ne, že bychom o to nestáli. A možná to je důvod, proč někteří jsou proti aktě. Ale pokud budeme stát o evropský systém pro ochranu práv duševního vlastnictví, musíme být konzistentní. A ti, kteří říkají, že je něco špatného na dohodě akta, poukazují právě na tento problém. A právní služby to nenašly. A já při vší úctě ke zpravodajce nevidím žádné důkazy v návrhu stanoviska, které by o tom svědčili. Takže třeba přinést důkazy a nejenom eh, Eh, nesouhlasně pokyvovat hlavou. Tedy práva duševního vlastnictví nejsou překážkou internetu nebo překážkou pro jakékoliv informace. A pokud si přejete mít duš, právo duševního vlastnictví, a to se týká této diskuse, já jsem velmi přísný, pokud je o svobodu internetu. A také chci poznamenat, že některé další věci, které mohly být problematické, tak byly vyloučeny z akty. Například eh, zablokování telefonování zdarma a podobně. O tom budeme jednat v eh, balíčku telefonickém. Takže skutečně by stalo za to poskytnout konkrétní příklady těch eh, skutečností, protože pokud jednáme o ochraně duševního vlastnictví, tak se nedostaneme někam dál. Paní kolegyně Niebler. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajce. Já mohu navázat na to, co řekl můj předřečník. Mám stejný dojem. ten se měla už v posledních měsících když jsem hovořila a diskutovala o dohodě akta. Snažila jsem se přečíst si to ne jednou, ale dvakrát a celý ten rozruch, který je se s dohodou akta spojen, nemohu pochopit. Nemohu to pochopit proto, jak už jsem řekla, já jsem členem výboru Jury a my potvrzujeme, i mnozí kolegové to tady také sdělili, že z evropské perspektivy nemůžeme konstatovat, že akta by měnila ochranu autorských práv. Dohoda je enforcement dohodou, to znamená materiální hmotné právo autorské vůbec není upravováno, vůbec ne. Když se tvrdí, že by to mělo být jinak, tak by to mělo být dokázáno, nebo by si ten, kdo to takto vidí, přečíst příslušné odstavce a citovat tato místa v této dohodě, protože hmotné právo se tady nedotýká autorského práva. Když říkáme, že autorské právo je třeba reformovat, tak musím říci, že komise eh, přijde s návrhy do parlamentu a takže pokud jde o tento návrh, jsme otevřeni dalším diskuzím předchozím vidím ty obavy, které s tím jsou spojeny. Je třeba o tom diskutovat a možná bude třeba změnit autorské právo, ale tady dělat z dohody akta zásadní otázku, to nepovažuji za správné, proto se nemohu připojit k doporučení odmítnout tuto dohodu. Můžeme to nechat stokrát prověřit právníky, zda je to slučitelné s evropským právem nebo ne, ale já si myslím, že je třeba tady mít právní jistotu, jistotu a transparentnost a právní služba našeho, naší instituce, ta je velice inteligentní a já si myslím, že je možno poslechnout jejich doporučení a neměli bychom odpírat svůj souhlas. Děkuji. Slovo má komise, pokud si přeje. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom dovolte rychlou poznámku. Dnešní diskuze je velice zajímavá. Ano, dohoda akta se nedotýká občanů, ale pomáhá podnikům, především těm podnikům, které vyváží a operují na mezinárodních trzích a které eh, obchodují tedy s, eh, s produkty chráněnými duševním vlastnictvím. Takže akta má pomoci Evropě zůstat konkurenceschopná a obchodovat. Během vyjednávání jsme pečlivě dohlíželi nad dodržováním základních práv a to eh, v této smlouvě akta více než v jiných mezinárodních nástrojích, včetně evropské legislativy. My to opakujeme, že je třeba dodržovat lidská práva, základní práva, to opakujeme několikrát třeba eh, v konkrétním článku, třeba třikrát, jako v článku 27. Ale i tak je zde řada pochyb, jak jsme dnes slyšeli. <clears throat> jsou, to spíše velké, jsou to spíše pochyby než konkrétní příklady a problémy. A kvůli tomu <clears throat> komise předkládá akta Evropskému soudnímu dvoru. Je možné, <clears throat> jak i požádal pan komisař de Hucht a požádal Evropské, tedy předsednictví Evropské unie, abychom vyčkali eh, na eh, pravomocné stanovisko Evropského soudního dvora ohledně zákonnosti akta a <clears throat> tak, abychom měli konečné stanovisko, konečné slovo v této komplikované věci. Často zde byl zmiňován článek 27, ale ten nebrání svobodě na internetu. Jeho ustanovení jsou fakultativní poukazují na určité principy a tyto principy v Evropě již jsou zakotveny ve stávající legislativě, kterou máme 10-20 let. A internet i přesto může vzkvétat. Není zde žádná hrozba pro Evropany či uživatele internetu. A pokud jde o ty protesty a demonstrace, když se podíváme na samotné důvody demonstrací, tak eh, to jsou demonstrace proti některým mm, pravidlům autorského práva. A pokud ale akta <laughs> bude zamítnuto, tak stejně eh, tím se nevyřeší ty jejich problémy s autorskými právy. To je úplně co jiného, protože akta je o prosazování pravidel pouze. A ten fakt, že parlament také by měl počkat eh, na rozhodnutí Evropského soudního dvora, tak to by nebránilo parlamentu, aby <clears throat> se nezabýval návrhy komise DG Market, eh, které se týkají eh, pravidel autorského práva, ať jde o licence, ať jde o <clears throat> evropské prosazování pravidel, tak jak i řekl pan komisař, asi by stálo za to, abychom vyčkali na eh, definitivní stanovisko Evropského soudního dvora, než se zamítne něco, co podporuje velký počet evropských podniků a eh, svazu umělců a uměl, umělců jako takových. Děkuji. Děkuji, prosím paní zpravodajka. Eh, Děkuji všem kolegům, kteří přispěli k rozpravě. Chci také poděkovat komisi za přítomnost. Je potěšující, že náš výbor a komise jsou připraveny jednat o dohodě akta a je také jasné, že panuje velká nejistota okolo této dohody. Otázka filmu a hudby je vyřešena, ale je tu celá řada dalších otázek, které nejsou vyřešeny v rámci dohody akta. A celá řada velmi různorodých subjektů se podílí na digitální ekonomice. A řada z nich si klade otázku, zda akta je vhodným nástrojem proto, abychom měli správné nástroje. Akta určitě není nejvhodnější platformou pro konkrétní diskusy o průmyslových otázkách, které třeba zde řešit, ale jsem si jistá, že můžu cestou pozměňovacích návrhů přispět k zdokonání tohoto stanoviska. Tak, abychom mohli mít jednotný postoj vůči výboru a IMTA. Děkuji. Chtěla bych informovat kolegy výboru, co se týče harmonogramu, tak my jsme INTA požádali o odklad, ale Eh, odpověď dostaneme až zítra, takže informace, kterou vám dám teď je tato. Pokud eh, by nedošlo o eh, odklad o měsíc, tak pozměvací návrhy je třeba předložit 26. dubna pouze anglicky a hlasovat ve výboru ITRE bude 8. května. Pokud však zítra výbor INTA nám sdělí, že ano, dojde k odkladu, tak potom budete všichni informováni e-mailem naším sekretariátem a pozměňovací návrhy eh, budou předloženy do 26. dubna, to zůstává, ale ve všech možných jazycích a poté eh, se bude hlasovat ve výboru 30. 31. května. Takže to jsou informace a, e, a nezapomeňte, že teď v půl jedenácté máme <clears throat> společné slyšení s výborem pro dopravu a teď velice rychle ještě poslední bod a dám hned slovo panu kolegovi Šimanskému, který pohovoří o evropském nástroji sousedství. Děkuji. Že evropská politika sousedství je bardzo překrojovým, širokým projektem, který... Víte, že evropská politika sousedství je široký projekt, který má za cíl shromáždit Evropskou unii a země, které leží od nás na jich a na východ, má také politický rozměr. A k tomu je třeba finanční nástroj, co se týče energetiky, což je klíčová oblast politiky sousedství. Sousední země sehrávají významnou úlohu pokud jde o transitní funkci a také dodávky plynu, ropy a obnovitelných zdrojů. Abychom toto usnadnili, musíme mít právní rámec, který musí mít vztah transitního protokolu k evropským smlouvám a musí mít také souvislost s naším modelem liberalizace energetického trhu. A tady je zejména významný třetí balíček týkající se bezpečnosti dodávek a diverzifikace na trhu, zvýšená konkurenceschopnost, snižování emisí. To, tyto všechny cíle mohou být dosahovány. A proto jsem předložil návrh, Předložil jsem tedy pozměňovací návrh, pokud jde o věcně příslušný, pokud jde o stanovisko věcně příslušného výboru. A pokud se nám podaří postupovat dostatečně rychle, předložíme kvalitní návrh. Je to předmětem spolurozhodování za účasti výboru AFED. Chci poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům za plodnou spolupráci a věřím, že proběhne další jednání se stínovými zpravodaji tak, abychom dospěli ke kvalitnímu návrhu za náš výbor. Děkuji. Nyní má slovo pan Plater. Le monde change, le monde... Svět se mění Svět se vyvíjí a jsem rád, že vznikají nové nástroje v rámci víceletého finančního rámce 2014-2020. A mám z toho také radost, proto, že hluboké finanční změny pro evropskou politiku sousedství vznikly. A právě díky definici této politiky je třeba se přizpůsobit eh, stále se měnícímu světu tento nástroj pro vnější působení Evropy usnadní programy financování, zjednoduší pravidla v jednotlivých postupech a bude směřovat k cílům strategie Evropy 2020, co se týče vnějšího vyzařování Evropy. Já chci poděkovat zpravodaji panu Šimaňskému za jeho práci a za priority v oblasti energetiky, které zdůraznil ve svých návrzích směřovat ke vnějšímu sektoru, který byl rozšířen, kde budou zapojeny veškeré nové energie. To je zásadní a já plně tuto myšlenku podporuji. Reforma finančních nástrojů pro evropskou politiku sousedství se opírá o tři hlavní pilíře a já je připomenu. Diferencovaný přístup podle potřeb, přezraniční koherentnost eh, uvedena do souvislosti s příslušnými teritory a celistvost programu a o to v těchto svých návrzích budu usilovat. Také předložím pozměňovací návrhy týkající se všech eh, oblastí příslušnosti našeho výboru, zejména pokud je o podporu malých a středních podniků, zejména v oblasti průmyslu, vědy a výzkumu, telekomunikací, potřeby partnerských zemí musí být eh, uznány. Konzistentnost pomoci musí být kvalifikovaná a kvantifikována a počet eh, Programu zracionalizován tak, aby podpora byla efektivnější a dlouhodobě trvalejší, protože potřebujeme tyto programy dlouhodobě. Výzvy pro nás jsou zásadní pro budoucnost celé planety a budeme schopni s nimi vyrovnat díky tomuto finančnímu nástroji, abychom byli schopni zlepšit spolupráci s partnerskými zeměmi ve všech oblastech. A kromě toho bude třeba také podporovat eh, úctu k lidským právům, k základním svobodám a zajistit trvalý rozvoj pro naše partnery. Děkuji. Grazie, la Děkuji. Kolega Cesar. Gracias. Děkuji. Děkuji za prvé chci eh, poděkovat Konradovi Šimanskému, když jsme zahájili mm, deba- diskuzi a bude snadné se dohodnout. Je třeba si uvědomit, že eh, dodávky energií, to je strategický cíl naší evropské energetické politiky a právě proto je to Eh, naše povinnost dobře spolupracovat se soudními státy. Tato spolupráce musí se opírat o integraci norem na trhu, opírat se o diversifikaci zdrojů a transitních, tedy přepravních cest, tras. Proto ano, i víme, že tedy Evropská rada si stanovila eh, rok 2014 jako termín pro Eh, završení interního vnitřního trhu pro energie a plyn je třeba i tedy eh, eh, se podívat na to, jak sousední státy přistupují k té energetické chartě a k otázkám tranzitu. A závěrem. Jde o to i zajistit komplementární charakter, koherentnost Eh, tak aby vše bylo v souladu s naší základní strategií Evropa 2020. Určitě předložíme určité pozměňovací návrhy s cílem posílit eh, politiku sousedství v oblasti energetiky, a to se zeměmi na jihu, kolem Středozemního moře také, s tím, že v tomto případě musíme vzít do úvahy zvláštní vztahy Evropské unie s Afrikou. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo eh, kolegyně Valean. First I would like to thank the rapporteur for what I believe to be Myslím, že to je dobře zacílené stanovisko. Některé obavy v tomto výboru byly již řešeny. Vaš poznámka o vnějším energetickém trhu odpovídá mým aspiracím. Zaprvé se obávám, že hrozí, že půjde jenom o slova a ne o činy, protože neustále říkáme našim sousedům, jak jsou důležití pro naši energetickou bezpečnost, ale oni vědí to, tuto věc až příliš dobře. A proto zájem našich východních partnerů se přesouvá před naším zrakem. A někteří partneři jsou mnohem dynamičtější, než si o nich myslíme. Jsme na křižovatce a Měli bychom vytvořit skutečný trh pro plyn a naše závazky by měly být obou, oběma směry. Pokud se to má promítnout do spolupráce, měli bychom se dohodnout na společných normách, které vycházejí z, ze společného trhu. Ale naše hodnost je ohrožena. Jak chceme po našich partnerách, aby liberalizovali, když my jsme nebyli schopni liberalizovat. A pokud je o naplně třetího balíčku, my posíláme příliš slabé sdělení našim partnerům. Máme celou řadu nástrojů mezinárodní spolupráce od energetické charty k dalším a připravuje se další legislativa pro řešení situace s partnery v energetické oblasti. Máme vnější dimenze naší zahraniční politiky, o které nyní jednáme. Musíme zajistit, že veškeré součásti legislativy jsou v souladu mezi sebou, protože sdělení Bruselu by mělo být jednoznačné a konzistentní. Měli bychom poskytnout partnerům systém, který bude vzájemně výhodný, aby nemusel být celospoluvácem našich dokumentech. Děkuji. Grazie. Děkuji. A poslední eh, příspěvek má kolega Rivázy. Není. Není. Ribáci? No. No. Okay. Ne, není. Takže zpravodaj to uzavře, prosím.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 tak takto. Děkuji, paní předsedající. Omlouváme se. Eh, ještě poslední informace. Eh, termín pro pozměňovací návrhy je středa 25. dubna ve 12 hodin a diskuze ve výboru ITRE proběhne 31. Eh, května. Děkuji.